od zelených a od frakce liberálů jsem dostal návrhy na jmenování do výboru a delegací. Seznam těchto jmenování bude zveřejněn v zápisu a pakliže do doby schválení zápisu z dnešního zasedání nebudou žádné námitky, bude eh, tento seznam považován za přijat. Eh, výbor Envy eh, rozeslal korigendum k přijatému